předložil eh, text k odsouhlasení, by to podle článku 231 odstavec 4 jednacího řádu a a mm, toto bude odsouhlaseno leda, že by do 24 hodin nějaká politická frakce nebo kvalifikovaný počet poslanců eh, mm, nepožádali o hlasování. A i zde to, tyto rektifikace jsou k dispozici eh, a bude součina plná webu a budou součástí zápisu.